ne papírové um, eh, kelímky například, protože obsahují nepatrné množství plastů. Musíme myslet na to, co se dá nahradit a kde neexistují alternativy. Tak se na to musíme dívat. Eh, děkuji mnohokrát. A dalším eh, řečníkem bude paní Andriu. Já bych chtěl nejprve poblahopřát paní Rýs k vynikající zprávě. Je naprosto naléhavé, abychom jednali, protože planeta je v ohrožení, to ví každý. Vytvořili jsme už teď sedmý kontinent z odpadů je to třikrát větší, než je povrch Francie. Proto to musíme řešit, musíme radikálně znovu promyslet ekonomický model, musíme uvažovat o biodiverzitě, systémech a jak vlastně lidstvo může nadále přežívat. Proto musíme snížit eh, spotřebu plastiku a musíme uplatňovat zásady oběhového hospodářství. Je to naléhavé. Musíme to dělat co nejdříve, nesmíme ztrácet čas, protože neoliberální ekonomický spotřebitelský model ohrožuje budoucnost našich dětí a vnuků. Musíme musíme být koherentní v našem uvažování. Musíme eh, tedy chceme zakázat plasty pro jedno použití, protože ohrožují životní prostředí a poškozují ho, ale zároveň my sami používáme plastové eh, eh, lahve tady v tomto parlamentu. Používáme přesně tyto předměty pro jedno použití, které by se měly zakázat. Děkuji. Teď paní Šujca na minutu. Děkuji. Eh, nikdo nemůže popřít, že žijeme v epoše plastu eh, vytváříme 8 eh, milionů tun plastů za 8 let a 6 milionů tun tvoří odpady. Musíme se opravdu nad tím pořádně zamyslet. Já vítám výsledek trialogu a doufám, že to bude završeno úspěšným hlasováním parlamentu. Potřebujeme takové plasty zakázat, které jsou pro jednorázové užití. Ovšem musíme hledat alternativy, to je důležité. Tam, kde je to možné, musíme tyto plasty nahrazovat jinými materiály. Musíme tedy vytvářet zároveň i nové pracovní příležitosti prostřednictvím inovací a umožňovat příchod nových produktů na trh. Velice podporuji tuto iniciativu, tuto směrnici a doufám, že bude co nejdříve realizována v našich národních legislativách. Děkuji a teď pan Christoph Hasen za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Bez mikrofonu. der coffee to go und plastikbesteck sind in unserer kelímky na kávu s sebou a plastové příbory jsou dnes v naší společnosti samozřejmostí, ale někdy potřebujeme prostě zákazy, abychom změnili chování spotřebitelů do budoucna je nutné plastové příbory nahradit něčím jiným. Co se týká zodpovědnosti členských států, já bych si byl představoval větší ambicioznost nějaká redukční kvota plastového odpadu, tak jak jsem to žádal já, k tomu by patřily i obalové materiály, bohužel to se prosadit nepodařilo, je to promarněná příležitost. Já jsem eh, téměř před měsícem se stal poprvé otcem a myslím si, že bychom se měli mít možnost podívat našim dětem jednoho dne do očí a říct jim upřímně, že jsme udělali vše pro záchranu naší planety, kde i oni budou muset žít. Tato směrnici rozhodně je prvním krokem, zatím pouze prvním krokem, správným směrem v této věci. Děkuji mnohokrát a blahopřeji vám k otcovství. Teď budeme pokračovat s procedurou Catch the Eye. Pokud všichni dodrží jednu minutu, dám slovo všem. Paní Roberta Mecolé první. Děkuji, pane, paní předsedající. My jsme první generace politiků, kteří chápou, jakým způsobem je poškozováno životní prostředí prostřednictvím plastů na jedno použití. A jsme poslední generace, která s tím může něco udělat. 75% tohoto druhu plastů končí v našich oceánech. Já jsem z Malty, což je ostrov uprostřed Středozemního moře, a my vidíme na našem pobřeží obrovské množství plastu. Plasty se dostávají do našich ryb, tak to nelze pokračovat. Rozhodnutí skoncovat s využíváním tohoto druhu plastů bude zavedeno v roce 2021, což je dobrý krok správným směrem. Můžeme mít tu nejlepší legislativu na světě, ale změny musí přicházet od jednotlivců. Malé změny, kterých si sotva všimneme, které ale mohou mít dlouhodobě obrovský dopad. Nesmíme už dále plítvat časem, je potřeba začít něco dělat dnes. Děkuji vám mnohokrát. Julie Ward má slovo. Děkuji, paní předsedající. Celkový objem odpadů se zvětšuje a to velice rychle na celosvětovém měřítku. Zde v EU zhruba 3,5 tun na hlavu odpadu vznikne každý rok což zahrnuje i více než 400 kg plastu na osobu a rok z domácího směsného odpadu. Veškeré studie nám dnes ukazují, že takovéto navyšování na globální úrovni bude pokračovat alespoň do roku 2030 a v Evropě nemáme v podstatě žádný decoupling mezi hospodářským růstem a zvyšujícím se objemem odpadu před rokem 2020. Plastové objekty na jedno použití představují zhruba polovinu plastového odpadu, který se nachází na evropských plážích. My jsme tady z 28 států zde v Evropském parlamentu, ale máme jeden domov, jednu planetu Zemi. Mladí lidé si to velice dobře uvědomují a už toho mají dost. Chtějí, abychom se konečně začali měnit. Prosím vás proto, abyste všichni podpořili eh, své Fridays for Future a své klimatické stávky, protože pokud těmto lidem nebudeme naslouchat, nebudou nás do budoucna volit. Děkuji, pan Flanagan. Pan Flanagan má slovo. Děkuji mnohokrát. Toto je oblast, kde by, na, na kterou by se Evropská unie měla skutečně zaměřit. Je to oblast, kde jednotlivé státy to sami nezvládnou. Já slychám tu frázi, no tak to zahoďte. A to je něco, s čím musíme bojovat, protože když řekneme zahoďte to, eh, řekneme si, fajn, je to v koši, odveze to popelář a je pokoj. Ale realita je taková, že to nikam nezmizí ten odpad a musíme se zaměřit na úplně každý předmět, který používáme takovýmto způsobem. Musíme se sami sebe zeptat, když to zahodím, když to vyhodím, kde to skončí. Ale nesmíme se na to ptát jenom my. Musí se na to ptát také firmy, které ty výrobky produkují. A tyto firmy by měly být k pokládání si tohoto dotazu donuceny. Slýchám eh, od mladých lidí, že oni přesně toto dělají a to je dobře. I naše babičky a prababičky věděli, co to je recyklování, co to je životní prostředí, ehm, protože oni v tom životním prostředí žili a dělali to automaticky. To je teď potřeba replikovat. Děkuji.

Eh, další bude pan Sean Kelly. Eh, mm, před um, touto zprávou jsme měli už jiné zprávy, kde šlo o strategii um, odpovídá to vážnosti tohoto eh, problému, eh, že tyto látky se dostávají do moří s negativními důsledky. 80 eh, odpadů moří je ze, ze země. Musíme mm, s těmi plasty zacházet inteligentně, hledat alternativy, pokud existují. Můj návrh v Envy byl ty, dá tam na, se tam těch, i, těch, i ty lehké sáčky, to se neprosadilo. Eh, tak rychle se eh, nelikvidují, stejně se dostávají do eh, moře, to tež platí pro ty balonky i biodegradabilní odpady se dostávají do vody. A my musíme udělat něco pro to, aby členské státy mohly účinně jednat. Všechna ambiciozní cíle jsou tedy třebné. Už na vstępie że že nejsem ekoterrorystą. Dovolte, abych hned na začátku řekl, že nejsem ekoterorista. Zcela určitě jsem pro pečlivou ochranu naší planety. Musím říci, že tento návrh je velmi dobrý, ale v rozpravě zapomínáme na věc, která je velice důležitá eh, když hodnotíme hodnotu jednotlivých projektů, uniká nám celkový plán, co je důležité, co je důležitější a tak dále, protože tady musí být určité pořadí aktivit, co mě zneklidňuje že eh, tady nemáme patřičné pořadí a pak nemáme podporu pro ty nejlepší osvědčené praxe. Také nám chybí soudržné legislativní řešení, eh, kde, které by mohlo být eh, efektivnější. A máme také mezery ve vzdělávání a nejsme ani důslední, pokud jde o penalizaci těch, kteří jsou největšími znečišťovateli. Teď pan Šeli teď máte prosím minut. Já jsem se účastnil diskusí na výboru pro rybolov a proto jsem velice rád, že dnes eh, dospíváme k řešení dnes odpoledne. Eh, samozřejmě, že pro výbor pro rybolov je toto velice důležité, co se děje s plasty, protože tolik jich končí v moři a v, bři, v břichu ryb. A samozřejmě, že je tady také jev těch rybolovných různých zařízení, která končí v moři. Proto musíme uvažovat o tom, co můžeme dělat a musíme to dělat rychle, jestli můžeme nahradit například plasty pro jedno použití jinými produkty, jinými výrobky a musíme vysílat tady signál výrobcům, že musí skončit znečišťování plasty a že je třeba provádět sběr a nové použití plastu. V každém případě musíme dělat všechno, abychom spokoncovali s znečišťováním životního prostředí plasty. Děkuji. Mnohokrát děkuji a teď Pan místo předseda, první místo předseda komise má slovo. Děkuji. Já, při poslechu tady příspěvků eh, vážných poslanců jsem uvažoval o tom, jak unikátní je, že názor na tento návrh je vlastně sdílený v celém politickém spektru, já bych řekl zleva doprava. Eh, a také jsem si kladl otázku, jak jsme se sem dostali tak rychle. My jsme se sem, eh, jsme dosáhli k tomuto bodu poměrně brzy. Myslím, že před pár lety jsme si to nemysleli. Po té, co jsme eh, poděkovali zpravodajům a stínovým zpravodajům, myslím, že je také nutné poděkovat těm, kteří mm, vyvolali ten duch eh, naléhavosti v širší společnosti. A eh, protože to se stalo, eh, to řekl mě MacArthur, jeden z, os, z lidí, kteří um, cestovali po zemi, nebo Blue Planet série v Davida Attenbora, to mělo obrovský dopad na životní prostředí. Celá řada médií se zhostila té odpovědnosti vytváření povědomí, vzdělávací systém, který eh, Viděl jste sílu eh, nevládních organizací v celé Unii, kteří vytvořili ten pocit naléhavosti, akademici hledali nová řešení, takže pokud eh, říkáme, že je pozoruhodné, kam jsme se dostali, také musíme být vděční těm, kteří jsou mimo politiku a kteří nám pomohli se sem dostat. Ale souhlasím s těmi z vás, kdo říkají, že to je jenom začátek. Mm, měli bychom si také uvědomit, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostaneme k skutečné oběhové ekonomice. Je to důležitý, ale také unikátní krok protože zohledňuje celý okruh plastů. Je to uznáváno na globální úrovni v OSN. Azijské země o to mají zájem. Latinská Amerika. Takže i když náš podíl znečištění je omezený, tak náše změna ekonomického modelu má globální dopad. A změní to i modely jinde. Mm, takže nechte Nenechte se odradit tím, že někdo říká, že Evropa je jenom malá. Velikost naší ekonomiky je taková, že když budeme udržitelnější, tak ovlivní zbytek světa. Již tak, již to se děje. A znečištění plasty pociťuje mnoho zemí, mnoho regionů. Chci dodat, eh, abychom to říkali jasně, že to ovlivní i obaly. Máme Eh, mm, plastové baly by měly být recyklované, nebo už by se neměly používat po roce 2030. Mikroplasty, to je obrovská výzva pro naše zdraví. My musíme přijít s návrhy, odstranit to z produktu, kde je to potřeba. Nepotřebujeme eh, tyto detergenty, nepotřebujeme je v kosmetice. Pak se musíme podívat na eh, produkty, kde je stále potřebujeme třeba pneumatiky, to je jedna z největších znečišťovatelů. Takže to je tedy urgentní. To budeme muset dělat, ať bude složení příští komise jakékoliv. Vzhledem k tomu, že to sdílí celé politické spektrum, tak je to něco, co eh, bude eh, sdílet i příští komise, parlament a rada. Děkuji vám. Je eh, skvělé vidět vaši angažovanost. Děkuji vám za váš příspěvek. A nyní dám slovo paní Rees. Gratuluji ještě jednou. Uh, ano, dělali jsme to uh, š, um, společně, to je klíčové slovo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří všichni uh, podpořili tuto zprávu uh, dvěma výjimkami. Uh, Eh, mm, kromě kolega G, kteří eh, litoval ztracených eh, pracovních příležitostí. Chci připomenout F. Kennedyho, který řekl v roce 63 ve Washingtonu, že naše problémy vytvořil člověk a můžeme je vyřešit Eh, možnosti nemají limity. Žádný eh, lidský problém není mimo naše schopnosti. I když Evropa není jako první zodpovědná za znečištění, tak na nás je, abychom byli motorem řešení. Je to první etapa a jdeme dál. Nagyon köszönjük képviselő asszony, és ezzel a vitát lezárom, ma pedig 5 órakor el. Děkuji, tím jsme vyčerpali tuto debatu. Hlasovat se bude v 17 hodin dnes. Vážení kolegové, tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva kolegy Turkanu na téma hnojivé výrobky EU. Pan Turkanu samozřejmě bude mít slovo jako první. Máte čtyři minuty. Prosím. Mulțumesc, Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové, vážení stínoví zpravodajové, vážení navrhovatele stanovisek. Řekl bych, že jsme odvedli skvělou práci. Společně se nám podařilo tuto zprávu dotáhnout do konce ještě v tomto volebním období. Její výsledek reflektuje vaši práci, mou práci, práci zemědělců, eh, práci svazů v této oblasti, výrobců hnoji. Všichni jsme se na tom angažovali a všichni společně jsme k té zprávě přispěli tak, aby tato zpráva byla co nejvíce koherentní, korektní a aby byla prospěšná všem stranám. Dva roky jsme bojovali abychom ochránili naše zemědělce a naši budoucnost. A dnes vidíme výsledek. Výsledky vidíme, teď se čeká pouze na hlasování všech kolegů. Velice intenzivně jsme vyjednávali s třemi předsednictvími, s Estonci, s Bulhary, tam jsme se dostali velice blízko uzavření celé věci. A nakonec jsme čtvrtý trialog dotáhli do konce za rakouského předsednictví loni v listopadu, kdy jsme ukázali, že jsme schopni kompromisu v zájmu dohody. A já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych poděkoval rakouskému předsednictví, protože eh, proběhla celá řada napjatých chvilek v rámci toho vyjednávání a kdokoliv si myslel, že to bude jednoduché téma, ten by se šeredně mýlil. Chci vám všem říci, že po té, co tato zpráva vstoupí v platnost, Všichni aktéři v oblasti zemědělství a všichni spotřebitelé na tom budou lépe, protože to nové nařízení, které nahradí to staré nařízení, otevře vnitřní trh všem druhům hnojiv, jakožto součást balíčku o oběhovém hospodářství. Otevře trh všem druhům hnojiv a harmonizuje limitní hodnoty všech kontaminantů. Aktuálně polovina hnojiv na trhu EU není pokryta stávající legislativou. Pouze 5 organických produktů se recykluje a využívá se jako hnojiva. A toto nařízení má za cíl zvýšit tuto procentní sazbu na 30 Dnes Evropská unie dováží více než 6 miliard tun fosfátů ročně. A mohla by zpětně získávat velké množství fosforu z odpadních materiálů, například z popela, který eh, vzniká při neutralizaci zvířecích produktů. Omezujeme eh, limitní hodnoty pro kontaminanty jako kadmium nebo fosfátová hnojiva, tak abychom snížili dopad na zdraví spotřebitelů a na životní prostředí. Úrovně kadmia ve fosfátových hnojivech bude 60 mg na kilogram, až toto nařízení vstoupí v platnost. Eh, tedy tři roky poté, co bude přijato. Abych to schrnul, evropští spotřebitelé budou mít zdravější potraviny, evropští zemědělci budou mít přístup k většímu množství bezpečných hnojiv, budou mít přístup k organickým hnojivům, která budou na trhu volně cirkulovat. A to tak, aby recyklovaný materiál v rámci výroby hnojiv byl dále podporován. A průmysl bude mít k dispozici větší množství poskytovatelů surovin, tak, aby nedocházelo k tvorbě monopolů, aby nedocházelo k umělému navyšování cen. A to bude znamenat záchranu milionů pracovních míst. Dovolte mi něco vyjasnit. Členské státy přesto budou mít možnost uvalit určité národní standardy pro obchod v hnojivech. A stále bude možné aplikovat u hnojiv eh, princip zájemného uznávání. Rovněž si myslím, že bychom měli najít nějaké možnosti pobízení trhu tak, abychom prosazovali výrobu inovativních hnojiv, která nebudou obsahovat vůbec žádné kadmium. Což vygeneruje i určité finanční prostředky. Jsem velice spokojen s finální verzí této zprávy a děkuji ještě jednou všem zúčastněným. Dalším řečníkem za Envy bude paní Gardine a má minutu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chtěla bych vyjádřit, že jsem velice spokojená s tímto výsledkem. Tady jsme pracovali na plný výkon a podařilo se nám včas dosáhnout kvalitního výsledku. Toto je, myslím, příklad toho, jakým způsobem trpělivost přináší růže. Protože toto je velice důležitý návrh. Otevřeli jsme eh, jednotný trh všem malým a velice malým podnikům, které byly předtím z jednotného trhu vyloučeny, například eh, výrobci organických, organicko-minerálních hnojiv a tak dále a tak podobně. A učinili jsme tak s velkou citlivostí vůči životnímu prostředí. Řešíme limity zejména kadmia, což také vůbec nebylo jednoduché, a je potřeba zdůraznit, že předtím jsme nic takového neměli. A ty úrovně, které schvalujeme, jsou nejnižší na světě. Ten druhý nejnižší limit je dvakrát vyšší než ten, který jsme si schválili tady. Takže je potřeba poděkovat všem zúčastněným, včetně Base Ekuta. A myslím si, ještě jednou říkám, že jsme odvedli skvělou práci. Já jsem Italka, Dovolte mi proto zvlášť připomenout malé a středně velké podniky v Itálii, které představují v této oblasti excelenci a podporují oběhové hospodářství. Děkuji komisi za pochopení v této věci. a Jako další si vezme slovo jménem Agri pan Heutema. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, já jsem velice tvrdě pracoval na této legislativě, stejně jako ostatní. Měla by to být cesta vpřed pro zemědělce, aby používali organi- více organických hnojiv než umělých, až dosud farmáři nebyli schopni používat svá vlastní eh, hodnotná hnojiva a museli dovážet eh, více anorganických hnojiv, než je dobré pro životní prostředí. Eh, svět se eh, kvůli tomu mění, staví se vzhůru nohama, to má velice špatný dopad na životní prostředí. Umělá hnojiva generují velké množství CO2 a eh, to je špatné pro životní prostředí a vytváří to mnoho hm, skleníkových plynů. Je to toxické. Potřebujeme čistou půdu, čistou vodu, lepší biodiverzitu a musíme také zajistit eh, živiny v našich hnojevech, která používáme. Ta legislativa, která bude prospěšná pro všechny a měla by eh, naplnit očekávání zemědělců a ostatních. Děkuji. Pan místo předseda Timmermans, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jsme, že na tom všichni pracují velice pečlivě, velice soustavně, ale výsledek je, jaký je. Je to vynikající výsledek, pokud jde o zlepšení legislativy. Děkuji paní Turkáno, paní Kadiny, k panu Ademanu i stinovým zpravodajům. Všem děkuji za velice dobrý příspěvek k této legislativě. To je to legislativa, která eh, vylepší oběhovou ekonomiku, pokud jde o živiny nalezající se v hnojivech. V dané chvíli obsahují naše legislativa pouze úpravu minerálů, zatímco nová legislativa nastaví nový rámec a zjednoduší úpravu anorganických Mm, hnojev. Je to rovněž způsob, jak otevřít jednotný trh eh, novým trhům. Samozřejmě, že tyto produkty musí být vyráběny za přísných podmínek, které budou zajišťovat eh, ekologickou a další bezpečnost. A rovněž také vítám úpravu, která by měla být prospešná pro malé a střední podniky. Ty, tato hnojiva mají ohromný potenciál, co se týče vytváření nových pracovních příležitostí i podpory podniků. Tyto produkty umožní i přístup na jednotný trh. Zároveň je to legislativa, která má, obsahuje záruky, pojistky. Rovněž také nastavuje nové limity týkající se arazanu, niklu, kadmia a rtuti. Budeme mít společné limity a po čtyřech letech eh, bychom mohli eh, provést přeskum, zda tyto nastavené limity vyhovují. Je to vyvážené rozhodnutí, které odpovídá všem zúčastněným zájmům. Máme opravdu za to, že to prospěje všem, bude to k užitku všech a měli bychom tím na pomoci inovativním dokumentům do, pro produktům, eh, na pomoci zemědělcům, kteří budou schopni dodávat vlastní suroviny, budou v lepší situaci, pokud jde o ochranu půdy před jedovatými látkami. A je to rovněž dobré pro zdraví a bezpečí evropských občanů, pokud jde o kontaminaci vody. A také vím, že tato sněmovna přikládá velkou důležitost kritériím týkajícím se Eh, chemické úpravy hnoje. Je to opět součást eh, oběhové ekonomiky. A součást úpravy živin. V rámci jiné pracovní, pracovní skupiny by, bychom se chtěli zamyslet nad dalším lepším řízením eh, živin a jejich kontaminace. Zpracování hnoje nabízí nové možnosti v oblasti zemědělství, v oblasti environmentální politiky a proto je tak zásadní, že komise zahájila daný projekt v roce 2017. Máme zde přeskum předchozí práce, nastavení podmínek týkající se jejich jednotlivých chemických sloučenin a e, živin v hnoji, a tak, aby tyto látky nebyly k tíži environmentální situace. Do konce roku 2019 by měla být tato kritéria nastavena, co se týče uvádění na trh. Neměla by být eh, na škodu naplňování tohoto nařízení. Každopádně je to však další krok, který budeme muset učinit z hlediska environmentálně bezpečné oběhové ekonomiky. Dovolte mi tedy vyslovit jasnou podporu tomuto, eh, tomuto předpisu. Spoleháme na vás, že se zasadíte o to, že tyto produkty budou bezpečné z hlediska životního prostředí a zdraví člověka. Je to další konkrétní krok, co se týče naplňování udržitelných cílů OSN. Je to záležitost, která je důležitější než kdy v minulosti. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Nevidím, že by tady byl pan Valesa v sále, takže poprosím pana Bogoviče za EPP. Děkuji vám. I já mám radost, že se po tak náročném trialogu a tříletém vyjednávání ukončili tuto složku. Doposovadní předpisy upravovaly minerální hnojiva a nyní už budeme mít k dispozici i pravidla pro organická hnojiva, což je prospěšné jak hospodářství, tak i zemědělců. Důležité na této problematice je to, abychom zbytečně nepromarnili organické složky, které mohou být užitečné. Je absurdní, že se s kompostem doposud nakládalo jako s něčím, co se muselo správným způsobem recyklovat a nikoli jako s potenciálně velice užitečným hnojivem. Toto nařízení tedy je na nejvýš potřebné. Tam jsou totiž pravidla, a opatření, která zároveň zabrání jakémukoliv zápornému působení organických hnojiv na životní prostředí. Máme zde rovněž kompromis týkající se kadmia, ten jsme našli a je ctižádostivý. Jsem rád a podporuji navíc i tu část um, naše, naší práce, která se jmenuje, zabývá i um, jinými látkami, které zatím byly vyloučeny z trhu. Což znamená, že upravujeme velice širokou oblast trhu. Obrovský krok kupředu oběhové hospodářství prospívá hospodářství i zemědělství. Děkuji za socialisty Mark Tarabela na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane místo předsedo, hornojiva jsou zásadní, ale jejich užívání může mít negativní dopad na životní prostředí a respektive i potraviny, když ty kontaminanty jsou tam obsaženy. A takže je zcela zásadní pro udržitelné zemědělství mm, je regulovat a tato regula, eh, regulace zapadá do balíčku oběhového hospodářství Jehož cílem je tedy klasická hnojiva, eh, tedy anorganická a organická dát na stejnou linii a eh, cíl udržitelnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin jdou ruku v ruku s tou Mm, garancí, aby mohli naši zemědělci si kupovat kvalitní produkty v celé Evropě. A tady právě jde o tuto rovnováhu i jde o podporu inovativních produktů, tak, které umožní lepší výnosy. Je to zásadní etapa eh, směrem k oběhovému hospodářství, ale nejsem úplně spokojen, když vidím výsledek u kadmia především, i když jsme se snažili tak výsledky z trialogu jsou méně ambiciozní než naše vyjednávací pozice, kterou jsme zde odhlasovali. Chci připomenout, že z důvodu blokační minority menšiny v radě nebylo možné tedy eh, tam dát limity, které my jsme odhlasovali, těch 40 mg na 20 kg. Takže zde jde o to, aby, ale abychom viděli tuto dohodu jako pokrok, především eh, no, označování obsahu, potom eh, i eh, zavedení národních výjimek pro členské státy, které již aplikují nižší míry kadmia a potom podpora úplné dekadmiace. Chci poděkovat kolegovi Turkanovi, i když i dalším stínovým. Vím, že ta spolupráce nebyla tak snadná. Děkuji panu Valesovi, paní Gardini a za vynikající spolupráci. Já vám moc krát děkuji a pan Hok. Za konzervativce a reformátory na minutu. Michael, eh, Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve jsme čelili drastickým limitům na obsah kadmia na kilogram. A je zvláštní, že ty rigorózní předpisy Ehm, ničili zejména polský chemický průmysl. To je skupina Azoty, druhý největší výrobce ehm, hnoje v EU. A šlo o mnoho, protože je to odvětví, které má hodnotu 25 milionů eur. Ale po několika měsících vyjednávání ten drastický limit byl snížen, objevilo se tam 60 mg a tříletá revizní doložka což je kompromis a z toho už se nedá e, nic snižovat, protože vědecké důkazy na tak rigorózní limit kadmia vůbec nemáme. Uvědomme si, že fosforánové e, hnojiva jsou nesmírně drahá a jakékoliv omezování destabilizuje jak chemické odvětví, tak i zemědělství v Unii. Navíc v Polsku tím, že máme příznivé půdní parametry, neexistuje riziko velkého ohrožení chemickými látkami. E, řešení, které se zde nabízí, je riskantní, protože bude půda hnojená organicky, například ohrožená antibiotiky a v některých státech se to doposud vůbec neupravovalo. Jelikož kadmium může mít škodlivé dopady na lidské zdraví, já pro ten kompromis nakonec hlasovat budu. Děkuji vám a jako další za Albe. Děkuji. Já chci poděkovat vědnavačům. já podpořím, podpořím tuto legislativu, poněvadž e, to umožní, že na trhu do budoucna bude větší škála produktů, a e, které budou podporovat udržitelnost, to znamená lidé, e, zvířata, životní prostředí budou lépe chráněni, budeme mít čistší vodu, čistší půdu a čistší potraviny. To je součástí oběhového hospodářství. Tato nová regulace umožní oběh e, i e, produktů v paltu. A pokud o kadmio, kadmium, tak někteří by zvolili tvrdší pravidla obsahu kadmia, protože a je to důležité, protože je třeba chránit půdu a lidi, o tom není diskuze. Děkuji a pan Heusling, máte minutu a půl milí kolegové, kolegyně. Já tady trochu musím všem nalít studenou vodu na hlavu. My jsme sice kompromis akceptovali, ale není to důvodem k hrdosti. Ano, máme hraniční hodnoty pro kadmium 6 mg, ale nyní si uvědomme, z čeho jsme, co by parlament vycházeli. Nejdříve jsme si přáli 40, pak 20. Rada to ale blokovala i z důvodu hospodářských zájmů a proto je ten kompromis oslabený těch 60 mg už je zapsáno v dokumentu, ale to nás nemůže uspokojovat. Musíme si říci jasně, to, co se dostane do půdy dlouhodobě, přece jen z té půdy znovu nějaká rostlina nebo zvíře odčerpá. A proto doufáme, že komise vše za pár let prověří a že se k tomu postaví ambiciozněji. Přesto však s tím kompromisem souhlasíme, protože si říkáme, po 30 leté diskusi máme konečně výsledek v ruce a ono je to přece jen lepší než nic a hraniční hodnota existuje. Musíme si přesto, přesto říci jasně, blokační postoj rady rozhodně nelze nazvat dobrým postojem a proto nyní je na radě, aby přišla s dalším tahem, aby nabídla něco jiného a ta spolupráce mezi výbory INCO a ENVY rovněž nebyla snadná, přesto jsme to zvládli. Tři roky jsme potřebovali na to, abychom tu problematiku uzavřeli u sebe, ale opakuji, tento konec musí být opravdovým začátkem, protože musíme se nakonec dopracovat těm 20 mg, těch 60 není dobrých. Děkuji a Štefan Ek jako další. Děkuji paní předsedkyně. Poptávka po zdravých potravinách z bio zemědělství neustále stoupá. A ono je to oprávněné. Lidé se obávají kontaminovaných potravin, nechtějí se nechat eh, přiotravovat a otrava kadmiem je reálná. Eh, dosavadní expozice na kadmium je vyšší, než co snese lidský organismus. A to si musíme přiznat. Vše, co přesahuje 20 mg na kilogram, už je ze zdravotních důvodů záporná věc. A eh, upozorňujeme na to, že EFSA právě Eh, poukazuje na eh, znečištění půdy kadmiem. To nemůžeme ignorovat. Přes všechny tyto informace se určité kruhy zde v této sněmovně nechali zlobovat chemickým průmyslem. Je to promarněná příležitost zakrotit, zakročit proti eh, znečištěné půdě a já proto s tou zprávou spokojen rozhodně nejsem. A jako další Mir Marlene Trošinsky. Děkuji, paní předsedkyně. 50 hnojiv na trhu eh, v podstatě by nemělo mít přístup na vnitřní trh. Vlastně tím jsme, tím také skončíme s eh, tou nekalou soutěží a to je významné pro eh, naše zemědělství. Vytvoří to i eh, správné podmínky hospodářské soutěže s minerálními hnojivy a vlastně je to balíček, Eh, oběhové hospodářství, který řeší velice ožehavé geopolitické otázky. Ale litujeme, že někteří nebyli pragmatici a měli problém s eh, cíly a pokud jde i o termíny do kterých je třeba se přizpůsobit. Výsledek interinstitucionálního vyjednávání nabízí vhodnou dohodu, kterou je třeba co nejdříve finalizovat, abychom mohli realizovat inovace při výrobě hnojiv, a to především mám na mysli francouzské výrobce, kterým by tato dohoda měla být také užitečná. Máte modrou kartu ze strany pana Agnew. Akceptujete ji? Yes. Would my colleague agree? Budete se mnou souhlasit, že když hovoříme o kadmiu, které se nachází ve fosfátu, tak je to bezpečné. Ale jakmile se s ním pracuje, tak aby eh, uspokojilo uh, evropskou legislativu, tak najednou je to něco velice nebezpečného, kde není žádné snadné řešení. Souhlasíte se mnou? Ano, milý kolego, máte pravdu. Každopádně, když Evropská unie se do něčeho míchá, tak hned je to toxické samo o sobě, ale tomto konkrétním případě, i jako u jiných věcí, kromě toho, ano, skutečně veškeré důsledky této nové legislativy ještě nebyly eh, vzaty do úvahy a doufáme, že mm, no, nakonec se to nějak vyřeší. Děkuji. Köszönjük szépen, Rozati úr következik, parancsoljon. Děkuji a slovo dostává pan Rozati. Cílem nařízení o hnojivech je otevření trhu na nové výrobky, zejména organická hnojiva. Já s velkým uspokojením vítám rozhodnutí vzdát se neoprávněných a nereálných hranic kadmia v hnojivech. My jsme bojovali proti tomto návrhům, abychom nezničili dlouhodobě výdělečný neodvětví eh, hm, chemických hnojiv v Evropě. To, co bylo přijato, 60 mg, a tady výslovně děkuji zpravodaji panu Torkanu, jsou příliš vysoké, restrikční a zvýší náklady na výrobu. Týká se to nikoli pouze těžkých kovů, ale i jiných technických parametrů, kterým nyní musí vyhovět každé hnojivo. To bude mít nepříznivé dopady na eh, profitabilitu jak tohoto odvětví, tak i potravin. Chci upozornit, že nemáme jasná principy toho, jak se může nakládat s organickými hm, hnojivy a rovněž i zvířecí hnojiva. Ehm, ze zvířecího odpadu. Navíc ehm, není dokázáno, že by organická hnojiva zvyšovala efektivitu, může vést k opaku. Polsko je nikoli pouze jedním z největších výrobců hnojiv, ale i jedním z největších spotřebitelů. Takže nám na té problematice záleží, jak z pohledu bezpečí spotřebitelů, tak i toho odvětví. Ale aniž bychom celý tento řetězec nabourali. Děkuji. pan eh, za socialisty. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěla také zde připojit pár otázek do diskuze. Zde hovoříme o nařízení eh, mm, zapadajícího do oběhového hospodářství, které nabide účinnosti 20 let po stávající právní úpravě a proto je nezbytná jeho aktualizace. Chceme zde ukázat, že ty, to, ty stávající hnojiva jsou zásadní pro zemědělství, ale adekvátní užití je důležité, protože to všechno může mít velice negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí. To je třeba korigovat. Řada z vás eh, je spokojená, že organická hnojiva byla zahrnuta. Ano, to má svoji hodnotu, ale eh, pokud jde o organická hnojiva, tak eh, je důležité, abychom inovovali, zlepšovali jejich efektivitu, účinnost a abychom přitom respektovali i požadavky nitrátové směrnice. A to je velice důležité. A nakonec chci říci, že já ano, já jsem pro dohodu o kadmiu, ale e, vím, že postoj je vyvážený a těch 60 mg, to je dohoda. To e, je dohoda, to není postoj jedné strany, to je dohoda mezi stranami a to snížení je adekvátní pro stávající potřeby. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a pan de Castro, minuta, máte slovo. Paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové, eh, hnojiva, kvalitní hnojiva jsou a budou čím dál více důležité pro, eh, pro větší zemědělskou produkci a zároveň, která bude udržitelná a budou reagovat na výzvu přístupu k potravinám, to znamená vyrábět více, ale méně znečišťovat zároveň. Já chci tedy poděkovat kolegovi Markovi Tarabelovi za vynikající práci, i e, zpravodaj Turkánovi. Je třeba harmonizovat e, normy označování hnojiv a stanovit ambiciozní limity pro kontaminanty a motivovat k výzkumu pro další snižování těchto kontaminantů v zájmu našich zemědělců, ale především všech našich evropských občanů. Zde uvědnávání nám ukázalo, jak Evropa chce být lídrem udržitelného rozvoje a vytvářet nezbytné podmínky pro to, aby bylo čím dál více bylo možné používat no, inovativní výrobky, které eh, budou mít menší dopad na životní prostředí a to v souladu s modelem hos- hm, oběhového hospodářství. A nastal čas na Catch the Eye. Eh, připustím dva řečníky, nejdříve paní Piry a pak paní Šodrova. Pane paní komisař. Děkuji, Myslím, že jsme zmeškali jednu příležitost v oběhové ekonomice. Já jsem na této věci pracovala, jako jsou minerální hnojiva a ekologická hnojiva po dlouhou dobu. A myslím si, že je třeba, aby komise vysvětlila jednu věc. Pan komisař Timmermans říká, že je třeba mít záruky, že tyto látky budou po,

Děkuji. A nyní za komisi poprosím na dva, dvě minuty pana Timmermanse. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu konkrétní otázku. Tu položil pan Skypírek. Já ji okamžitě odpovím. Ta zpráva bude k dispozici do konce roku neuběhne tolik času a už budete vědět výsledek tato studie. Vzhledem k záběru celé studie se domnívám, že záruk máme dostatek. Můžeme tedy konstatovat, že se budeme ubírat tím správným směrem. Já doufám, že kolegové budou celou věc dále sledovat a opřou se i o výsledky této studie. A chci říct se paní předsedkyně, že je to dobrý vývoj pro zemědělce, pro malé a střední podniky, je to dobrý vývoj pro životní prostředí a hlavně je to dobrý vývoj pro lidské zdraví. Takže je to další krok, a my budeme celou situaci sledovat tak, abychom mohli v budoucnu podíkat další kroky. Hlasování, které probíhá dnes, ovšem nás již na ten správný směr přivádí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaše práci a za práci vašeho týmu. V tuto chvíli danou debatu uzavírám a uzaví, uzavřeji pan zpravodaj na, paní, pa, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně a pane komisaři. Dovolte mi poděkovat kolegům za vyslovená slova a zareaguji na panu Tarab- pana Tarabelu a pana Česáka, pana Iskáveče, pana Kalase, pana Daranta, pana Maštálku, pana Vitemana a také na paní Gardine. Musím říct, že jsme spolupracovali vynikajícím způsobem a z toho, co zaznělo, je patrné, že jednání mezi institucemi bylo dobré, vyvážené a mohu v tuto chvíli pouze požádat o to, abyste hlasovali jednomyslně pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji vám. Vážený kolego, blahopřeji ještě jednou. A tímto se tento bod uzavírá a čeká nás hlasování. Děkuji. a regulamento, Prego, kolega. já bych chtěl vznést protestní eh, námitku na základě článku one hundred and eighty two jednacího řádu vznáším procesní námitku týkající se platnosti hlasování o zprávě voss juri a eight two forty five roku two thousand and eighteen copyright in the digital eh, single market. při hlasování o požadavku hlasovat

oprava hlasování nemění hlasování jako takové. Takže jakékoliv změny, které proběhnou, jsou možné, to určitě dobře víte, že je možné změnit názor, je to následně zveřejněno, ale nic se na tom nemění, pokud jde o výsledek hlasování jako takový. Tak to hovoří náš jednací řád. Váš požadavek předsedovi parlamentu předám, ale chtěl jsem jenom uvést, jak vypadají pravidla a jak vypadá jednací řád. Pokud nejsou další procedurální, eh, tak přejdeme k hlasování. Binter Swinburne máme zde. Ještě někdo má procedurální připomínku? Ne, zpráva Winter Swinburne a to, že zde jde o rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran. A slovo má paní zpravodajka Swinburne. Máte slovo, kolegyně. You, be... Děkuji, pane předsedo. Já budu hovorit stručně. Stínový zpravodajové spolu se mnou a se spolu zpravodají dnes přinesli tuto věc zpět ke hlasování, protože interinstitucionální vyjednávání, které už před rokem tato sněmovna naplánovala, ani nezačala je důvodem velkých obav, že rada nepřistupuje prioritně k této důležité záležitosti, což ohrožuje budoucí infrastruktury finančních trhů. Tady se snažíme zamezit riziku eh, združování prostředků v unijních CCP a eh, předcházet extrémním scénářům a